Poslední rozprava dnešního dne a hlasování k tomuto bodu pořadu jednání se koná zítra ve 12 hodin. Další zasedání začíná zítra v úterý 2. Eh, červenci v 8.30. Mm, mm, pořad jednání je zveřejněn, je to možné najít také na internetových stránkách Evropského parlamentu a tímto končím dnešní zasedání. Eh, přeji vám pěkný večer.